Mám pro vás informace. Především tu máme tedy schválení pořadu jednání. Je tu jedna změna. Chci vám sdělit, že hlasování o nařízení o bodu 4 ochrana opatření proti škůdcům rostlin bude odloženo na 26 čtvrtý ráno na žádost paní zpravodajky Ante McIntyre, protože naléhavě dnes ehm, ehm, musela odjet do Velké Británie. Ehm, myslím, že můžeme schválit tedy tuto změnu. Jako obvykle vás chci upozornit, že toto zasedání je webstreamováno, máme 20 jazyků, kromě estonštiny, malštiny, slovenštiny a gaelštiny. Nyní budeme schvalovat zápisy ze zasedání 22. 22 23. února a 7. března. Jsou schváleny, nikdo nemá výhrady, přejdeme k bodu 5 a to je Posílení inovací hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. Eh, zpravodaj je pan Jan Hujtema. Po dvou výměnách názorů v našem výboru přišlo 312 pozměňovacích eh, návrhů k této zprávě z vlastní iniciativy. Eh, počet pozměňovacích návrhů poukazuje na význam tohoto tématu. Vzhledem k tomu, že se jedná také o to, jakým způsobem budou řízeny zemědělské podniky a má vůbec tento text také dopad na celou oblast zemědělství. Eh, je zde zapotřebí zmodernizovat zemědělství tak, abychom dosáhli větších inovací. Především chci poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za to, že vyjednali celou řadu kompromisních návrhů, které nám umožňují, abychom mohli hlasovat rychleji. Nebudu již eh, o tom hovořit, ale předávám slovo zpravodaji, prosím. Děkuji velice stručně, jenom bych rád poděkoval všem politickým skupinám, stínovým zpravodajům eh, za jejich plodnou spolupráci. Podařilo se nám skloubit celou řadu pozměňovacích návrhů do kompromisů a tak vytvořit eh, eh, velice soudržný text, který zahrnuje inovace i nové vhledy eh, do konkurenceschopnosti a vedení, inovativního vedení eh, podniků zemědělských a eh, také, abychom zohlednili dopad na blaho zvířat. Děkuji tedy všem za spolupráci v našem výboru a já doufám, že se nám podaří dosáhnout většiny při hlasování o této zprávě. My také děkujeme a přejdeme tedy k hlasování. Pozměňovací návrh 102 s hvednutím ruky, 102 pro, proti, zamítnut. 98 pro, Yeah, okay. Uh, Uh, no. This was rejected. It was rejected. Fourth, if adopted. A jest, okej, okay, Okay. Przechodzimy do poprawki y, 101. Předseda se e, opravuje 101. Kdo je pro? Pro je přijat. To je za. 98 pro. přijat. Kompromisní návrh. Hlasujeme o něm elektronicky. Kompromisní návrh A. Děkuji. Končím hlasování. Kompromis je přijat. Přejdeme ke kompromisu B. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o kompromisním návrhu B. Končím hlasování a je přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. 120. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sedmnáct proti osmnácti. Dobře, budeme hlasovat ještě jednou, protože jeden z našich kolegů, paní McGuinness, Eh, nemohla hlasovat. Takže opět hlasujeme o 120. Dobře, je to zamítnuto. I kdyby paní Megnes byla pro, tak stále by tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Eh, Nelze udělat žádnou výjimku. Sto dvacet dva. Kdo je pro? Děkuji. Přijat. Kompromisní návrh C. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Sto dvacet čtyři. Kdo je pro? pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnout. Kompromisní návrh R. Zahajují hlasování. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh NV11. Kdo je pro? Přijat. 132 a 133 hlasujeme společně. Kdo je pro? 132 a 133. Kdo je pro zvednutím ruky? Kdo je proti? Zamítnut. 136. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 137. Kdo je pro? Kdo je proti 137? Zamítnut. 139. Kdo je pro? Děkuji, je přijat. 140. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zamítnut. 142. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 141. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 144. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 145. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 146. Kdo je pro? proti, zamítnout. 147 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro první část? Děkuji, přijata. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Zamítnuta. 148. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 151. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 152. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 153. Kdo je pro? Přijat. Kompromisní návrh D zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijat. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 164. Kdo je pro? Děkuji. Přijat. Pozměňovací návrh Envy 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 166. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 167 je identický. 168. OK. 170, kdo je pro? Přijat. 172. 172. Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Myslím, že je zamítnut, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je zamítnut. 174. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 175. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 179. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 180. Kdo je pro? Přijat. 182. Kdo je pro? Přijat. 183. Kdo je pro? Přijat. Kompromisní návrh E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Přejdeme ke kompromisu F. Zahajuji hlasování. Zahajuji elektronické hlasování o kompromisu F. Je otevřeno hlasování. OK, končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh NV5. Kdo je pro? Děkuji, přijat. 188. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 189. Kdo je pro? Ehm, Předseda se omlouvá. 95. Kdo je za? 195. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 189. Kdo je pro? Januše, to je tvůj pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zamítnut. 190. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 192. Kdo je pro? Přijat. 193, kdo je pro? Přijat. 191, kdo je pro? Přijat. 194, kdo je pro? Přijat. 196, kdo je pro? Přijat. 197, kdo je pro? Proti? zamítnout 198, kdo je pro? Proti? zamítnout. 200. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 199. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 202 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Přijata. Návrh 203, kdo je pro? Schváleno. 201, kdo je pro? Přijato. 204, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 205, kdo je pro? Schváleno. 206, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 207, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 208. Kdo je pro? Schváleno. 209. Kdo je pro? Schváleno. 210. Staženo. 211. 210, omlouvá se předseda. 210 hlasujeme. Kdo je pro? Schváleno. 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky 213. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis G. Zahajuji hlasování. Kompromis G. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis H. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní návrh 221. Kdo je pro? 221. Kdo je proti? Zamítnuto. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 227, kdo je pro? Schváleno. 228, kdo je pro? Schváleno. 229, kdo je pro? Schváleno. 230, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 231, kdo je pro? Schváleno. A nyní hlasujeme o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl schválen, nyní kompromis je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Přistoupíme k hlasování o návrhu 259. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. 258 a zároveň 261. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 262 a 260 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 263. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 265, kdo je pro? Schváleno. 267, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 268. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 268. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky návrh 273. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní návrh 270. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 271, kdo je pro? Schváleno. 272, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Návrh 272, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 275 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 277. Pana de Castro, kdo je pro? Děkuji, schváleno. 280, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Návrh 278, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Návrh 279, kdo je pro, schváleno. Kompromis K, Zahajuji hlasování o kompromisu K. Končím hlasování. Schváleno a nyní hlasujeme o NV10. Kdo je pro? NV10. Děkuji. Schváleno. 288 a 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky návrhy 288 a návrh 289. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 280. 7, kdo je pro, schváleno. 294, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 293, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Návrh 290, paní Schreier, první část, kdo je pro? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Schváleno. 291. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. E, promiňte, zamítnuto 292. Schváleno. Návrh 13, první část. Kdo je pro? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu L. Zahajuji hlasování o kompromisu L. Končím hlasování. A přistupujeme k na hlasování o návrhu 304. Kdo je pro? Schváleno. 307. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 309. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 306. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 305. Kdo je pro? Schváleno. 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 312. Kdo je pro? Schváleno. A nyní druhá část, návrh 1. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 2 a 3. 2 a 3, kdo je pro? Schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Schváleno. Návrh 5, kdo je pro? Schváleno. Návrh 6, schváleno. A nyní kompromis M. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A přistupujeme k návrhu 13. A 14 společně jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 18 eh, a 16, kdo je pro, schváleno. Návrh 19, kdo je pro. Ověříme 16 a 18 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Návrh 20. Kdo je pro? Schváleno. Návrh 21. Schváleno. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 25 pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Dále. 28. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 27 a 32. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A teď 33 a 31 identické, pro proti, zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti, 30, přijato, 35 pro, 36 a 37, totožné, kdo je pro, proti, zamítnuto pořádku a teď ověříme 36 a 37. 37. 36 a 37. Končím hlasování. Odrzucona, tak jak bylo pověděno. Zamítnu Zamítnuto, tak jak jsem říkal. 38 pro, proti, zamítnuto. 39 pro, kdo je proti? Přijato. Kompromis N. Budeme hlasovat o kompromisu N. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Budeme pokračovat kompromisem 0. O. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 64. Kdo je pro? Proti. Přijato. 66. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Přijato. 69. Kdo je pro? Přijato. 70. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis P. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 80, říká pan předseda. Kdo je pro? Proti? Musíme si to ještě ověřit elektronicky. 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis V. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 90. 89. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. 88 a 92 a 93 stejné. Takže budeme hlasovat dohromady, kdo je pro, proti, zamítnuto. E, není třeba to ověřovat, ale můžeme, budeme hlasovat 88, 92, 93. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zamítnuto a nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, návrhu rezu, rezoluce a elektronicky. Končím hlasování. Mnohokrát děkuji. Tímto je hlasování u konce. Rádi bychom pogratulovali našemu zpravodaji a celému jeho týmu. Chtěl by se zpravodaj ujmout slova, vidím, že má teď napilno. Jenom stručně. Jsem velice rád, že se dostalo podpory eh, této zprávě a poukazuje to na to, jak je to důležité téma. Určitě je to důležité téma, ale je to také téma velmi náročné. A nyní budeme mluvit o návštěvě v Holandsku naší delegace. Zrealizovány byl poświęcony problém inovací, technologií v rolnictví hlavně. Takže program byl sestaven naším výborem Mluvili jsme o pohodě zvířat a zároveň jsme se zaměřovali na určité inovace. Navštívili jsme zařízení pro získávání fosfátu z hnojiv pro následné použití. Je to velmi dobrý příklad cirkulární ekonomiky v praxi. Jak víte, pan Chojteman vlastně tuto návštěvu inicioval a já bych teď požádal právě pana Hojtemu, aby nás o návštěvě informoval. Máme k této misi zprávu. Tato zpráva bude distribuovaná, jakmile bude ve své finální podobě. Ale nyní dám slovo panu Hojtemovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a také děkuji všem kolegům, kteří navštívili Nizozemsko během této mise. Bylo to náročné, protože se to odehrávalo hned po velikonocích, ale musím poděkovat těm, kteří se zúčastnili. Cílem mise bylo ukázat v praxi právě to, o čem jsme hlasovali. Inovace a nové objevy. Pokud jde o konkrétní sektory, ať už jde o hospodářství mléčného typu, živočišného typu, fitosanitárního. My jsme navštívili nový podnik, který zavádí nové technologie pro posílení konkurenceschopnosti a pro zlepšení pohody zvířat a dopadu živočišních odpadů. My jsme eh, navštívili podnik, který se zabývá ochranou škůdců, ale nenahrazuje je běžnými pesticidy, ale spíše hmyzem a jinými novými kroky a opatřeními. Je to integrovaná ochrana plodin, protože spolu s jinými mikroorganismy a hmyzem chtějí snížit použití hm, umělých hnojiv a chtějí za pomocí určitých konkrétních technologií měnit přirozené hnojivo eh, v umělé hnojící přípravky. Takže toto bylo velice příjemné, protože jsme viděli, jakým způsobem je možné zacházet s přírodou jako s partnerem a zároveň být s přírodou na, za jedno. Dále jsme eh, měli možnost navštívit eh, hospodářství s takzvaným precizním eh, zemědělstvím, kdy se jedná o konkrétní konkrétní měření a také živočišnou výrobu, která se zaměřuje na konkrétní měřící úpravy za pomoci bezpilotních leto, letounů, kdy se používá zvláštní materiál pro ochranu vod a pro eh, rostliny a živočichy, protože tímto je možné precizně identifikovat přesně, co potřebují organismy předtím, než vznikne nějaká nákaza a začne se šířit. Dále jsme navštívili ustájení pro zvířata, ustájení, které má zlepšit pohodu zvířat, kdy jsme také navštívili eh, zvláštní výběhy pro mléční dobytek a nové mm, stáje pro drůbež. Dále, v rámci eh, cirkulární ekonomiky z důvodu eh, nové směrnice nemůžete používat více než 170 hnojiv na jednu parcelu. Z tohoto důvodu je třeba někdy nakupovat uh, umělá hnojiva, nicméně technologicky nová hnojiva se uh, mohou používat vzhledem k tomu, že jsou extrakcí z přirozených hnojiv. A myslím si, že bychom měli uplatnit náš hlas, tak abychom posílili využívání přirozených živočišních hnojiv, protože umělá hnojiva mají eh, negativní dopad na živočišné prostředí, a na šíření fosfátů a také skleníkových plynů. A nakonec jsme se také sešli s naším ministrem zemědělství a ze zástupci zemědělského sektoru v Nizozemsku. Myslím si, že mohu pozitivně říct si, že jsme se eh, velmi dobře bavili v Marienhusu, což je známá galerie s vlámskými a nizozemskými malíři, ale zároveň jsme jednali neformálně s naším ministrem zemědělství, protože pochopitelně Nizozemsko je předsednickou zemí. Pochopitelně, pokud budete mít nějaké dotazy, tak velice rádi eh, je zodpovíme. Děkuji. Bardzo dziękuję. Děkuji mnohokrát. Pan Děkuji vám, pane předsedo. To byla um, úžasná služební cesta. Všechno, co jsme viděli v Nizozemsku, bylo krásné. A já mám ještě pár otázek. které se týkají naší cesty ohledně inovací na trhu a to, co se teď odehrává v Nizozemsku, a o tom se hovořilo včera, souvisí i s tématy, o kterých my často hovoříme, neboli eh, s krizí v zemědělství, s cenami, eh, které vycházejí z nákladů. Takže všechna tato témata jsou skutečně hodně probírána v Nizozemsku, je to hodně horká otázka. A co se týče mlékárenského sektoru, zelenářského a ovocnářského sektoru, vidíme, že potřebujeme v těchto sektorech evropské řešení. E, pan Hojtema mm, odprezentoval všechny věci e, velice jasně. Ale já jsem mm, nemohla přispět, a nevím, jak to přesně funguje tady v Evropském parlamentu. Někdy úplně nevím, jak, jak se tady postupuje. Takže mm, k tomu jsem ještě chtěla dodat, že ta návštěva byla opravdu eh, velice eh, užitečná. Gracias, presidente. Eh, yo quería simplemente... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za tu služební cestu, která byla velice zajímavá. Eh, viděli jsme všechno v tom eh, podniku a já jsem se tam hodně poučila ohledně eh, tom přesném zemědělství a o inovacích, které jsou možné. Je jasné, že hm, holandské zemědělství vždy prokazovalo svou schopnost čelit konkurenci. A náš program byl velice dobře e, zacílený. A zejména bych chtěla e, poděkovat panu kolegovi Hitemovi za to, jak výborně celou cestou zorganizoval. také poděkovat dalším kolegům, také nizozemským kolegům, kteří jsou přítomni a doprovodili nás, protože to bylo skutečným potěšením účastnit se této mise. Zajímavé to bylo i e, kvůli té zprávě, kterou jsme právě dnes schválili a Opravdu chci poděkovat, eh, protože všechno bylo velice zajímavé, dobře zorganizované a bylo to perfektně zaměřené na cíl eh, našeho výboru. Děkuji. Nikdo už se nehlásí o slovo. A já bych chtěl říct, že ten program pro mne eh, osobně byl velice intenzivní Dominovaly tam problémy související s inovací eh, a s přesným zemědělstvím. Vládí na značení oborníka. Co se týče inovací, hovořilo se mm, oprávněně o využívání hnojiv, a o organické hmotě, kterou lze využívat. Nizozemsko pociťuje, že je tu důležitá souvislost mezi zemědělstvím, eh, zpracováním a obchodováním. Eh, takže se zemědělcům daří zpracovávat eh, produkty potravinářského řetězce. No a to je věc, kterou by bylo možné využít jak v jiných eh, sektorech, tak i v jiných zemích. Také jsme se zúčastnili Eh, diskuzí eh, s představiteli eh, zemědělských podniků. Viděli jsme ty inovace na vlastní oči a navíc jsme viděli i, i krásnou krajinu, kterou jsme obdivovali. Možná, že teď už můžeme hovořit o zemědělcích jako o skutečných podnikatelích. Hovořili jsme také s mnoha hosty. Potěšilo nás mm, to, co nám řekl eh, představitel zemědělské agrární komory. Eh, víme, jak vypadá situace s jednotným trhem, byli jsme eh, hlouběji informováni o různých aspektech jednotného trhu. Sešli jsme se i se studenty. Na nádherné univerzitě Byla to tedy velice důležitá příležitost k setkání, k informacím. Eh, mohli jsme se dozvědět více o přesném zemědělství. My jsme měli už některé informace k dispozici, ale bylo velice užitečné je vidět v reálu. Chtěl bych ještě jednou eh, poděkovat eh, kolegům za jejich přispění. Brzy nás bude čekat ale další výzva a to je vaše mise, služební cesta k vám. Takže eh, pan Dorfman ještě žádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně. Já se připojuji eh, k poděkování nizozemským kolegům za skvělou organizaci cesty. Eh, jedna věc mi přišla zvláště nápadná během eh, této cesty, která byla zaměřena hlavně na inovace. Tam mají legislativu, která skutečně podporuje inovace. My jsme u Coopers eh, navštívili podnik, který se zaměřuje na inovativní ochranné materiály a stěžovali si tam, ale bohužel, že evropská legislativa jim velice stěžuje e, život. E, oni Eh, oni eh, se zabývají výzkumem baterií, které, bakterií, které mohou fungovat jako prostředek ochrany rostlin a trvalo jim celá léta, než se jim podařilo eh, vlastně legálně si nechat tento vynález uznat. A vzhledem k tomu, že tam jde e, a také o živiny, tak je to e, z právního hlediska velice obtížné. A teď e, vlastně, když si představíte, kolik fosfátu a dalších minerálů jsme nuceni draho dovážet Evropy, tak je to trochu absurdní. Bylo by dobré, abychom legislativou tyto inovativní snahy spíše podpořili, než jim bránili. Děkuji za tento užitečný návrh, bereme jej na vědomí. Rád bych eh, podotkl ještě jednu věc. Zástupci univerzity, kterou jsme navštívili, patří eh, k nejčastějším návštěvníkům našeho výboru tím se tato eh, univerzita také vyznačuje. Tolik tedy k této cestě, eh, která eh, se velice pěkně vydařila také možná díky tomu, že máme teď nizozemské předsednictví a to i přes obtížnou situaci v odvětví zemědělství. kdybychom jeli i do dalších zemí, tak bychom také slyšeli další stížnosti na velice těžkou situaci eh, zemědělců, protože situace v tomto odvětví je skutečně napjatá. A o této napjaté situaci svědčí i to, že eh, poslanci i z dalších výborů, nejenom z našeho výboru, se začínají eh, této těžkosti věnovat a o tuto situaci se zajímat. Tak je vidět, že e, toto důležité téma zabývá, e, zajímá i jiné a pro nás je to příležitost e, se tímto problémem zabývat a musíme si uvědomit, že jsou na nás kladeny velké požadavky a je od nás očekávaná příslušná reakce. Evropská unie si nemůže dovolit zemědělce zklamat. A ta obtížná situace plyne více méně především z globálních problémů Argentina, Brazílie, Nový Zéland, Austrálie a vývoj v těchto zemích to, to vše vlastně trochu eh, narušilo rovnováhu zemědělství po celém světě. Tolik tady k tomuto bodu. Děkuji za diskuzi v bodu 6. A jenom ještě úplně poslední poznámka k bodu 6. Ta zpráva je již k dispozici. Řekl jsem, řekl jsem, že na ní budeme potřebovat ještě trochu času, ale eh, příjemné překvapení, tu zprávu máme již teď k dispozici. A teď tedy k bodu 7. Ještě pan Haltema chce něco říci, pane předsedo. Já chci poděkovat sekretariátu a asistentům, kteří zorganizovali celou misi. E, bylo velice e, nákladné, náročné celou tu e, misi takto rychle a kvalitně zorganizovat. Děkuji jim i jejich asistentům. Děkuji. Děkuji. A děkuji také, že jste mi připomněli to, co jsem e, zapomněl. E, zapomněl jsem vám poděkovat a vy si to poděkování opravdu zasloužíte. Teď dostane slovo pan Jár. E, půjde o prezentaci jeho stanoviska k důležitému tématu. A to je Eh, příprava našeho stanoviska. K přípravě povolební revize víceletého finančního rámce. Pane Járe, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste již řekl, jde opravdu o důležité téma. A ten význam možná nepoznáme eh, z délky té zprávy. Jde o víceletý finanční rámec na léta 2014 až 2020, jde o rozpočet finanční prostředky a eh, my, kteří tvoříme politiky, na ně musíme také vyčlenit peníze, takže to je skutečně velmi důležitá zpráva, můžeme říci v neklidných dobách a jako vždycky eh, Evropský parlament stojí stále před novými výzvami a musí opakovaně eh, debatovat o rozpočtu, o peníze. Podívejme se na časový plán, abychom si uvědomili, jak to tedy vypadá. Já jsem velice vděčen stínovým zpravodajům, že jsme se setkali již 21.3. k prvnímu eh, setkání, kde jsme si vlastně Eh, naznačili nějakou obecnou linii, to bylo včas, řeknu hned proč. Protože bylo potřeba také se potom moci domluvit s výborem pro rozpočet a já jsem velice vděčen svým stínovým zpravodajům, že sdílejí tuto strategii, protože by bylo špatné, kdybychom příliš eh, vlastně pozdě eh, se obrátili na výbor pro rozpočet eh, z našeho výboru pro zemědělství s nějakými úplně novými převratnými nápady a myšlenkami. A proto tedy bylo důležité se sejít již 21.3. na 29.4. ve 12 máme lhutu pro pozměňovací návrhy a e, už jsme se dohodli na druhé schůzi stínových zpravodajů a to 2. května ve e, Štrasburku, potom e, stín, stín, hlasování v červnu a když půjde všechno, tak 16 července, tedy ještě před letní pauzou, budeme moci na plenárce hlasovat na té eh, první schůzce stínových zpravodajů jsme si s kolegy eh, vlastně naznačili ty hlavní myšlenky, to hlavní orientační linii této zprávy a shodli jsme se na tom, že ta zpráva opravdu eh, musí zůstat u toho tématu, jinak by bylo možné v rámci rozpočtu Eh, mluvit skoro o všem, ale my jsme si řekli, že se skutečně zaměříme na to jedno téma. Ta zpráva zatím má pouhých asi pět strán a eh, tím tedy koncízním zpracováním chceme naznačovat kolegům z rozpočtového výboru, o co nám především jde na ty eh, vedlejší věci jsme, eh, těch jsme se chtěli vzdát. Eh, nám jde především o stabilizaci eh, rozpočtu a i před, v zemědělství stojíme před zcela novými výzvami, nebo možná ne novými problémy, ale přetrvávajícími problémy, kterými trpí zemědělství v Evropě Jistě i další e, odvětví mluví o existenčních potížích, ale zde v zemědělství potřebujeme především stabilizaci. Venkovská a zemědělská politika je vždy politikou dlouhodobou, e, vypracovávanou na e, dlouhé období dopředu. Tady je potřeba zajistit rozpočet a my jsme tam zcela jasně uvedli, že když společnost a asi třeba i Evropský parlament eh, budou klást další společenské požadavky na odvětví zemědělství, tak je také potřeba odpovídajícím způsobem hovořit o navýšení rozpočtu. Takže to je takové včasné varování z mé strany a ze strany kolegů. Myslete na stabilizaci zemědělství a nepřicházejte pouze s dalšími novými nároky a přáními. My opravdu potřebujeme skutečně zemědělství především stabilizovat. Já už jsem se eh, setkal se spravodajem eh, z rozpočtového výboru, kolegou Albrichtem, abych eh, mu představil eh, vlastně, eh, jak myšlenkově náš výbor chce přistoupit k této zprávě v revize víceletého finančního rámce. Řekli jsme, že prostředky musí být zachovány, že se nic nesmí škrtat, nic sniž, snižovat, že ale je potřeba myslet na to, aby i ostatní evropské politiky byly tedy obmyšleny finančními prostředky, aby Evropská eh, unie plnila své finanční závazky. Eh, víme, že přímé eh, platby hrají obrovskou úlohu v stabilizaci příjmů evropských zeměděl, zemědělců. Ty platby nelze redukovat. A já zcela zřetelně tedy píši, že je potřeba si uvědomit, že e, ty e, napevno stanovené stropy v rozpočtu SZP poskytují mnohem menší rozpětí, než jak tomu bylo e, v minulosti. Tady by my, kolegové, měli pomoci vysvětlit kolegům z dalších výborů, že to máme takové dědictví eh, z doby před 15 nebo 10 lety, kdy eh, pro komisaře pro zemědělství nebyl eh, problém najít miliardu nebo dvě eura v rámci přesunu z rozpočtu, jenže tyhle dobré časy již jsou za námi a my jsme sice včas nahlásili, jaké potřeby budeme mít a pak jsme dostali celkem spravedlivé částky eh, toho rozpočtu, ale rezervy velké opravdu nejsou. A to je potřeba kolegům zcela jasně vysvětlit. A proto stojíme před tím problémem, že pakliže přijdou nějaké nové výzvy, takže eh, eh, bez nových prostředků ji nemůžeme dostat. Máme taky eh, problémy, které spočívají v, obrovských, v obrovské cenové volatilitě. Za této situace dojde velice rychle k vyčerpání rezervy a my chceme vysvětlit kolegům z rozpočtového výboru, že že e, ten rozpočet vlastně nemá rezervy na nějaké jednorázové e, veliké pomoci. Takže, jak jsem e, řekl, toto je takový první nástřel toho stanoviska během té další schůzky stínových zpravodajů. Tyto body ještě dále rozpracujeme a upřesníme. Prosím, kolegové, využijte tu lhůtu pro pozměňovací návrhy. My jsme otevřeni kvalitním pozměňovacím návrhům a ta atmosféra konzultací eh, z té první schůzky stínových zpravodajů se jistě zopakuje během druhé schůzky. Eh, nám se podařilo eh, dosáhnout skutečně schody a jednoty, co se týče, co se týče celkové orientace naší zprávy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych rád k tomu něco řekl. Před třemi týdny eh, se konalo ve výboru pro rozpočet slyšení na toto téma. Já jsem se zúčastnil a bylo to velice zajímavé, protože se tam věnovali i eh, otázkám, eh, otázkám zemědělství a bývalo by bylo dobré, kdyby předseda výboru pro, pro zemědělství se toho zúčastnil. Jeden z přítomných odborníků eh, popsal eh, SZP jako dojnou krávu. Řekl, že je to taková dojná kráva Evropské unie a že pakliže toto eh, bude přetrvávat, že vždy bude spotřebovávat obrovský díl eh, evropského rozpočtu. Umíte si představit, že jsem se okamžitě eh, ujal slova a velice ostře jsem na to reagoval. Snažil jsem se zůstat v klidu, ale byl jsem skutečně velice zklamán, velice rozčilen. Nejenom eh, proto, že SZP byla takovýmto způsobem očerňována, ale i také z toho důvodu, že ta slova eh, vyšla z úst experta, který bohužel je eh, mým krajanem. Takže to mě vlastně pobudilo ještě více. Možná se divíte, proč to tady vůbec eh, vlastně otevřeně říkám. Mě to skutečně rozčílilo, a býval bych rád řekl ještě něco ostřejšího, ale zůstanu tady u této poznámky. Je ale důležité sledovat vývoj i v dalších výborech a také v, v různých politických frakcích a měli bychom také jasně vysvětlit zemědělcům, že by tyto otázky měly klást nejenom poslancům z zemědělského výboru, ale i z různých frakcí a z různých jiných výborů. Pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já když něco takového slyším, tak vždycky tedy zbystřím a i u nás doma eh, jsou eh, odborníci, kteří tvrdí takovéto věci a není jich málo. Eh, já už jsem zde často řekl, a znovu to zopakuji, eh, že když, kdyby veškeré veřejné výdaje Evropy byly eh, když, když porovnáme veškeré výdaje z evropského rozpočtu s ostatními eh, výdaji na další politiky, tak si musíme uvědomit, že výdaje na společnou zemědělskou politiku eh, vlastně představují pouze 1% to, že eh, je jsou ty výdaje považovány za příliš vysoké plyne pouze z toho, že se nebere v úvahu, nebere v úvahu ty ostatní výdaje. 1% veřejných výdajů eh, na obor, který každý eh, den eh, vlastně poskytne obživu nebo potraviny pro půl miliardu lidí, to je skutečně obrovský výkon a, a my se nemusíme vůbec za nic stydět, když vlastně máme 38% výdaj, to je to minimální, o co můžeme Eh, žádat. Máme 14 milionů zemědělských podniků v Evropě, které eh, se každý den snaží eh, dos- poskytnout domácnostem vysoce kvalitní a zdravé potraviny. A to je potřeba spotřebitelům také vysvětlit. Spotřebitelé mimo chodem také stojí o to, aby kvalitní potraviny byly stále levnější a zemědělci by vlastně za to měli platit. Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já eh, chci eh, srdečně poblahopřát Petru Járovi za tuto vyváženou zprávu, kterou máme před sebou. Já jej plně podporuji, jsem velice ráda, že v tom úvodu eh, vlastně jste zcela jasně zmínil Eh, to 1% výdajů a to, že vlastně každý občan Evropské unie každý den vydá 32 eurocentů, pouze 32 eurocentů za tyto velice kvalitní a zdravé potraviny. Pro mě je velice důležité, abychom se drželi modelu dvou pilířů. Musíme zcela jasně žádat, aby se rozpočet pro zemědělství rozhodně neseškrtal, jak se stalo už v minulém období a e, bylo také zcela jasně řečeno, že už nemáme to nezbytné rozpětí v rámci rozpočtu pro zemědělství. Pro mě je také důležitý bod 11, protože si myslím, že je potřeba opakovaně objasňovat, že zemědělské subvence skutečně nezbytné, nezbytně potřebujeme, protože eh, to jsou eh, příspěvky pro eh, příjem země, zemědělcům, kteří to potřebují, aby se existenčně vůbec udrželi nad vodou. Dále je pro mě důležité, aby v bodě 17, tam se mluví o odmítnutí opětovné nacionalizace zemědělské politiky, Někteří totiž eh, mají pocit, že společná zemědělská politika nefunguje dobře, protože její interpretace je eh, velice odlišná v různých zemích. My se musíme skutečně držet té společné zemědělské politiky a jedním z nejdůležitějších bodů podle našeho názoru je také bod 19 v závěru, kde je zcela jasně upozorňováno na to, že tedy musíme mít e, na e, paměti e, konkrétní politické cíly, cíle a opatření, než se pustíme do debaty o penězích. Současná, ta současná SZP, která platí teprve jeden rok, ta nám ještě Eh, neposkytuje o situaci v zemích, kde se začalo s greeningem, která opatření fungují a která nefungují, takže i to je potřeba vlastně jasně eh, si uvědomit, eh, že vlastně teď ještě ta debata není obsahová, ale že mluvíme teprve pouze o penězích a že teprve později přijde široká diskuse i o dopadu zemědělské politiky na, na životní prostředí. Takže děkuji za ta jasná a zřetelná slova, že když bude někdo klást eh, doplňující nějaké nároky, přání a požadavky na zemědělce, takže s tím musí být spojeny i další peníze. Děkuji. Děkuji. Stínový zpravodaj z naší frakce tady není, ale požádal mě, abych prezentovala naše stanovisko. Probíhá zemědělská krize, ta je tady dobře zohledněna. Nicméně zpravodaj nenaznačuje přesně důvody krize. Poukazuje na to, že se jedná o tržní reformy a ne na to, že jde o veřejné mechanismy pro spárování nabídky a poptávky. Reforma společné zemědělské politiky má vždy za cíl na jednu stranu reformu, ale na druhou stranu omezení rozpočtu, což má dopad na práci zemědělců a naznačuje to dlouhodobý trend úpadku, nestability z krátkodobého hlediska vyplývající z cenové volatility. Pokud jde o sociálně ekonomickou soudržnost, měli bychom zdůraznit význam především malých a středně velkých hospodářství. Zatímco v rámci stávajícího SZP se budeme zaměřovat především na velké podniky. Měli bychom zajít dál, posílit rozpočet tak, aby uspokojil nejdůležitější aspekty krize. Měli bychom také poukázat na veškeré dopady vyplývající z omezení obchodu s Ruskem, ale to jsme způsobili my, mělo by to tam být naznačeno. Především v odstavcích také 18 a 19, kde se jedná o prostředky EZP v rámci okruhu 2 a kontext krize. Děkuji mnohokrát. Pan Bozon. Děkuji vám, pane předsedo. Skoro, že ten text není další o mnoha témat. Zejména toho snižování 20 eh, společné zemědělské politiky. Eh, v Evropě je tento sektor už dlouho eh, v krizi a to oddělování je velice důležitý aspekt. Je tu dramatický efekt, který vidíme. A já si myslím, že jiné velmoci, zejména Spojené státy, pořád stanovují určité objemy a další podmínky. Možná bychom o tom mohli uvažovat v dalších vyjednáváních. Mohli bychom uvažovat také o prosazování sanitárních a environmentálních norem platných v EU v této souvislosti. A také, když se vyjednává s třetími zeměmi, to by měla mít na paměti komise. Děkuji. Děkuji, pan posel Rope. O mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Když se podívám na ten dokument, tak myslím, že reflektuje situaci, jak dnes vypadá. Ale stejně bych rád ještě přednesl několik myšlenek. Proč je zapotřebí navyšovat prostředky jdoucí do zemědělství a nikoli je snižovat? Bylo to velmi dobře vysvětleno. Je 500 milionů obyvatel, které musíme živit, ale zemědělství přispívá. Také k dalším um, oblastem eh, života. Eh, takže bychom Eh, neměli přemýšlet o tom, kolik procent se posílá do zemědělství z rozpočtu, ale jak spíše žijí zemědělci, jak eh, eh, v jakých žijí podmínkách oproti lidem ve městě, například v, Lit- v Litvě. Nezaměstnanost na venkově je dvakrát vyšší než nezaměstnanost ve městě. A příjmy jsou dvakrát nižší na venkově než ve městě. Takže když se podíváme na těch 38%, které vypadají jako velká částka, nic moc nám to vlastně neřekne. Je tedy zapotřebí revidovat bod číslo 4, tak abychom lépe uznali, že sice se jedná tedy o velký objem, ale výsledek eh, nevidíme. A eh, také bych chtěl požádat, abychom sformulovali naše stanovisko jasněji ohledně eh, krize eh, po ruském embargu, protože to nebylo zemědělství, kdo vytvořil problém v konfliktu s Krymem a s Ruskem. Proč tedy zemědělci za to mají platit? Proč ty peníze se nevezmou ze společného rozpočtu. Proč má e, za to trpět zemědělství? Kdyby se to vzalo z, ze společného rozpočtu, tak by možná někdo jiný se choval zodpovědněji. Také bych chtěl poznamenat, že přímé platby jsou nižší v nových členských státech. A to ovlivňuje mm, konkurenceschopnost v těchto státech. Proto bych chtěl požádat o to, aby přímé platby byly vedeny ve stejné úrovni ve všech zemích. Měli bychom eh, usilovat o to, aby Evropa fungovala o jedné rychlosti, nikoli o více rychlostech. Ale když teď pan předseda žádá, abych skončil svůj příspěvek, skončím. Mnohokrát děkuji. Mluvil jste dlouho, paní Aguilera. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jakožto stínová zpravodajka za naší frakci bych uvedla, že směr, kterým se ubírá ve své zprávě pan Jary, je v podstatě dobrý, vzhledem k tomu, že mluvíme o vizi MMF a ne SP. Zabýváme se spíše mnohaletým finančním rámcem. A to jsou dvě různé věci. Základ formulace je dobrý, ale v rámci toho nesmíme zapomínat na to, že se jedná o stanovisko agri, kterému by se mělo dostat široké podpory, abychom mohli ovlivnit politiku a mnohaletý finanční rámec. Ale Některé cíle EZP, a to se musí zdůraznit, musí být podpořeny finanční podporou. Především v oblasti dvě a také pokud jde o záruky do roku 2020. Zároveň se musíme vyjádřit k riziku které podstupují jednotlivé sektory díky ruskému embargu. A to pochopitelně také souvisí s rozpočtem. Neměli bychom být defenzivní. Neměli bychom říkat, podívejte, nežahejte na naše ceny. Ale EZP se týká především venkovských oblastí. Je důležité, aby venkov nepřicházel o obyvatele. Peníze neposilují určité prahové hodnoty, ale mají regionální dopad. Jde to směrem k omezení depopulace venkova. Takže by bylo dobré, aby pan Jar se také podíval na otázky územní soudržnosti. Není možné se podívat na výzvy a říkat obecně, berou nám peníze. Možná, že je tam peněz dost, ale tyto peníze nejsou pouze pro experty a podniky, ale pro celý venkov tak by to mělo vypadat. Takže v tomto ohledu se ke stanovisku vyjádříme. Děkuji. E, někdo, nevím, jestli jsem to dobře pochopil, by rád revidoval rozpočet. Mnohokrát gratuluji panu Járovi k tomuto stanovisku, které je velmi dobře strukturované. Souhlasím s posílením fondů eh, pro společnou zemědělskou politiky, protože zemědělství krmí naše obyvatelstvo. Podle zprávy každý zemědělec eh, přispívá v vytváření nových pracovních míst v jiných sektorech. Uvádí se sedm pracovních míst, což je poměrně důležitá informace, která nám zároveň umožňuje eh, lépe vymáhat naše požadavky pro posílení SZP. Zemědělství bylo ovlivněno hospodářskou krizí, ale zemědělci možná nejvíce a proto bychom měli poskytnout takovéto náhrady pro tento sektor. Já bych navrhla následující. Jedná se o otázka chudoby, protože mnozí zemědělci přicházejí o práci a jsou opravdu na hranici nebo i pod hranicí chudoby. A já bych vyzvala výbor Agri, aby vytvořili minimální penzi. My v Chorvatsku máme 70 tisíc zemědělců a ti mají důchod asi 35 eur měsíčně, ale z toho nikdo nevyžije. Přece je nespravedlivé, že společnost neocenuje roli, kterou zemědělci sehrávají v naší společnosti. A pokud jdou do důchodu farmáři, tak v zásadě hladoví. Je to situace, kterou musíme změnit. Pan Kužmiak. Děkuji mnohokrát. Také bych rád poděkoval panu Járovi za tuto komplexní zprávu na téma společné zemědělské politiky. Já jsem členem i rozpočtového výboru. A souhlasím s tím, co jste uváděl, pane předsedo, že prostředky pro EZP by se měly rozdělit rovnoměrně pro všechny účely. Je dobré, když zdůrazňujeme, že tyto prostředky by měly být zachovány, možná i posíleny. Byli jsme svědky úpadku až na 38 celkového úhrnu ale na druhou stranu je tady celá řada cílů, které je nutné plnit, včetně některých environmentálních. Rozpočet je velmi knap, žádné marže tu nejsou a to je náročné z důvodu nestálosti cen na zemědělských trzích. Náš výbor i parlament by měly jít cestou ekvalizace plateb rovným způsobem vyprávět. Pane předsedo, dovolte jenom několik obecných poznámek, protože si myslím, že ty argumenty, které zde rutinně přednášíme, ty už nám nepomohou. Mnoha zemědělcům se jde eh, se daří špatně, proto potřebujeme peníze, jenže ono se také daří špatně pekařům a dalším. E, takový důvod nestačí. Každý nám bude ve finále vyčítat e, ty miliardy eur, které vydáváme na SZP, že nejsou dostatečně zacíleny pro ty, kteří je nejvíce potřebují. To je fakt. A proto se musíme e, opravdu rozhodnout, jestli tedy zde eh, vlastně pěstujeme politiku eh, pomoci příjmů pro zemědělce a nebo jestli to, co uvádíme jako příčinu zemědělské politiky, eh, společné zemědělské politiky, vlastně jestli vlastně také odměňujeme eh, společenskou, eh, společenský přínos zeměděl, zemědělců. To je také důležitý argument. Jenže existují i jiné krize, jiní lidé a ti potřebují také peníze. Proto bychom se měli držet toho, že peníze do zemědělství jsou vlastně peníze, které vlastně vydáváme eh, jako kompenzaci za ty výkony. Toho bychom se měli držet. A na hodit na každý hektar 300 eh, euro a říci, že je to podpora příjmů, to jako cíl společné zemědělské eh, politiky asi nebude stačit. A proto jsme na tom špatně, když se snažíme hájit eh, zemědělský rozpočet. My potřebujeme více argumentů a lepších argumentů. A proto musíme všichni společně tedy bojovat, ale říci, že všechno je dobré a že ty peníze budeme potřebovat eh, dál, protože tak toto už bylo v minulosti, to asi stačit nebude. A kolega Evropera to předtím eh, eh, řekl, že jsou i jiné krize a jiní lidé, kteří potřebují peníze, jsou zvláště zasažené členské země a málo se vlastně diferencuje v těch subvencích a pomocích. A při těch debatách o peníze se často zapomíná na to, a to byla vždycky největší, eh, největší eh, chyba zemědělské politiky, že eh, vlastně se zasazujeme o nějaký řád, pořádek na trhu že nejde jen o rozdělování peníze v rámci SZP, ale že musíme držet trh. Vy my vidíme katastrofickou situaci eh, trhu s mlékem, kde už vlastně ani peníze nestačí na to, abychom ten trh eh, drželi na nohou. Je potřeba o tom dále mluvit. Vidíme, že subvence, které nabízíme v tom odvětví mléka, eh, se k těm nejpostiženějším ani nedostanou. my musíme vymyslet i jiné nástroje, než se jenom snažit obhajovat eh, to, že potřebujeme peníze. Protože to k ničemu nepovede. Pan Schleier. Děkuji, pane předsedo. Já bych na to navázala, a to v souvislosti s pracovní návštěvou Nizozemska. Jsou oblasti, kde dochází k inovaci a investicím do technologií, ale malé rodinné farmy z toho většinou nic nemají. 50 a farmářů v oblasti mléka nejsou schopni řešit dopady finanční krize. A 60% farem pro prasata čelí to sam, tomu samému. Do budoucna bychom se měli podívat na jasnou definici toho, co si přijeme. Peníze buď pro formáře nebo pro sektor. Já jsem si vždy myslela, že to bude a a. Ale chci od vás slyšet odpověď, pokud nějakou máte. Dělá se v parlamentu vůbec něco proto, aby zemědělský výbor mohl komunikovat s radou na téma prostředí, životního prostředí. Já nevím, jestli je to možné. U mě doma vím, že k něčemu takovému dochází a to už od druhé světové války, protože se mluví o života schopnosti venkova venkovských oblastí. Musíme se tedy na to podívat komplexně. Není eh, to důležité jenom pro náš výbor, ale musíme do diskuse zapojit všechny. Pokud jde o klimatické změny, my se musíme podívat na rozhodnutí eh, i v této oblasti, protože veškeré dohody v tomto sektoru ovlivňují i nás. Pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Já jsem takové zvláštní situaci, kdy musím dát eh, za pravdu kolegovi Hojslingovi, to se nestává příliš často, ale v tomto bodě si opravdu myslím, že je možná příliš eh, velké zjednodušení říci, že máme rozpočet, máme mechanismy a eh, obojí musíme hájit. že musíme si vlastně eh, klást otázku, jestli ty mechanismy, tak jak je máme vypracované, skutečně vedou k efektivní zemědělské politice, protože veškerá tržní opatření, která jsme měli, ta jsme zrušili a společná zemědělská politika je redukována pouze na systém přerozdělování peněz vázaného na plochu. Máme na to opatření, ten, kdo má velkou plochu, dostane víc peněz, ten, kdo má menší plochu, dostane méně peněz, ale nebo o hodně méně peněz, ale když eh, jde o to, vlastně dělat eh, aktivní zemědělskou politiku, tvořit eh, aktivní zemědělskou politiku v těžkých i těžších situacích, na to nemáme mechanismy, jak také řekl eh, Petr Jár, že musíme bojovat i s chudobou zemědělců a my nemáme vlastně velké rozpětí, když by došlo k nějakým dalším tíživým situacím. A tato pasivní politika, kterou vlastně tady pěstujeme, kterou máme, vlastně Eh, nedostojí eh, těm novým výzvám eh, volného trhu. A bude stále více narážet na kritiku. My si musíme být vědomi toho, že sice SZP představují jenom, jenom velice malou součást evropského rozpočtu, ale eh, spotřebitelé veřejnost stále poukazují na těch 55 miliard. A eh, zemědělci, eh, zemědělci, malé rodinné firmy, ty mají stále větší problémy vlastně získat nějaké investiční prostředky, chtějí-li investovat, takže potom musí spíše své podniky a půdu odprodávat. To jsou závažné otázky, které si musíme klást a e, zaměřovat se především na efektivní využívání peněz v budoucnu. Děkuji. A nyní pan Heisner. Mnohokrát děkuji, pane předsedo za to, že jste nám dal možnost se vyjádřit k tomuto tématu. Zpráva zohledňuje i naše největší obavy vyplývající ze středně dobého rámce. Ale eh, chápete asi, že musíme mluvit o prioritách eh, rozpočtu EU, protože nedávný politický vývoj skutečně tlačí na výdaje v eurorozpočtu. Komise odprezentuje sdělení, které pak bude projednáno tady v parlamentu někdy později v tomto roce. Sice jsme nerozhodli o přesném termínu, ale bude to asi v druhé polovině roku. V rámci této revize se podíváme na um, priority a na to, kam by se měl rozpočet Evropské unie do budoucna ubírat. A zároveň se dotkne stávajících aktuálních politických výzev, kterým musí čelit Evropská unie. Pochopitelně jedním z těchto témat bude i uprchlická krize. Pokud jde o S ZP, tak v stávajícím mnohaletém rámci, vzhledem k tomu, že obálky nebudou předmětem diskuse, a bude to předmětem schody tří institucí, takže to bude zachováno tak, podle, jak je to v okruhu dvě, tak i v jiných kapitolách. Je důležité nicméně mít určitou stabilitu i když probíhají určité reformy. Takže tento středně dobý přehled eh, rovněž naznačí potřebu stability sektoru. Nicméně je potřeba se podívat na kvalitativní aspekty v oblasti výdajů. Někteří poslanci o tom už mluvili, mainstreaming, biodiverzity, to jsou věci velmi důležité. Víte, že asi 20 EU rozpočtu by mělo jít na veškeré věci související s klimatem. Nová politika, společná zemědělská politika, je pochopitelně součástí tohoto čísla, těch 20 a v tomto sdělení bude důležité demonstrovat, že to je účinné a efektivní využití prostředků společné zemědělské politiky. Zároveň budeme mluvit o rozpočtu eh, podmíněném cíli. Nejenom účetním dvorem, ale i absolutariem pro společnost společný rozpočet, tak abychom jasně ukázali výsledky vyplývající z financování Evropské unie. Nesmíme také zapomenout na zjednodušení komisaře Hogana. Jehož cílem je překonat velmi náročnou byrokracii ve společné zemědělské politice, zvláště pro portfolio eh, do roku 2014. Několik aktů bude prezentováno v rámci tohoto kontextu a komise také plánuje dále zjednodušovat finanční nařízení což se netýká pouze zemědělství, ale všech sektorů, do kterých jde financování z našich prostředků. Ehm, pak ještě jedna věc. Pochopitelně tento přehled bude souviset s návrhem, který bude prezentován později hodně mnohaletého rámce. To bude rozprava, která by měla začít v roce 2018, kde padnou rozhodnutí nejenom o politice financování zemědělství, ale i jiných sektorů. Pochopitelně se bude jednat o obecnou rozpravu a e, věřím, že to bude do období, kdy se bude rozhodovat o novém finančním rámci na leta 2021 až 8. Pane řediteli, jaké je pojítko mezi SZP a e, státními e, příspěvky? Já si myslím, že to doposud není úplně jasné. A abych to téma uzavřel, které je velice důležité, protože se hovoří o stavu zemědělství, bych chtěla říci, že zemědělci mohou uspořádat protesty. Taková hypotéza existuje. Možná by v tom mohlo být i něco pozitivního. Pořád se hovoří o výzvách. Já se spíš blížím pozici kolegy Jara, protože my musíme vyřešit problémy. Abychom vyřešili tedy problémy související s krizí, abychom dosáhli stability, ale přitom se nesmíme vyhýbat eh, diskuzi o budoucnosti. O budoucnosti je snadné hovořit. Um, někdy je těžší hovořit o současnosti. Víme, jak situace vypadá, musíme přesvědčit i ostatní o tom, jak je ta situace závažná, aby naši ministři zasáhli, aby se přesvědčili o tom i další eh, europoslanci, další politici, aby se vytvořila taková atmosféra, která bude umožňovat zemědělcům obracet se nejen na nás, protože my teď se zabýváme zemědělstvím, takže oni se obracejí na nás, ale aby se obraceli i na další poslance. Společná zemědělská politika se netýká jen zemědělství, ale taky e, rozvoje venkovských oblastí, klimatu, životního prostředí, takže to je velice široké téma. A to ještě nemluvím o vnějším rozměru zemědělství. Protože kdybychom společnou zemědělskou politiku chápali jen jako věc Evropské unie, tak je to velice zjednodušující. Je zapotřebí se na to dívat z globálního pohledu. Eh, víme, že tu jsou přebytky, je nadměrná produkce, která bude trvat i po další léta. Podívejme se například Nový Zéland, Austrálii, Brazílii, a další, protože eh, víme, že u nich narůstá produkce. Ale také víme, že zemědělské podniky, eh, pokud jednou padnou, tak možná padnou jednou proždy. Eh, pokud Eh, s tím nic chceme dělat, tak eh, možná můžeme pokračovat, tak jak to bude posud. Pane eh, Jare, tak kdy v, v Dubnu ještě máte dodat pozměňovací návrh do kdy? Jenom velice stručně dvě poznámky. Za prvé, děkuji za podněty od všech kolegů. Ta zpráva ještě není hotova. Já se těším na další setkání stínových zpravodajů, kde budeme už mít na stole eh, pozměňovací návrhy. Pokusíme se je zapracovat. Eh, na eh, situaci zemědělství má vliv ještě řada dalších věcí, ku příkladu Rusko, to tam budeme muset všechno zapracovat. My tu zprávu rozdělíme do třech dílů, i když jsem řekl, že se musíme držet hlavního tématu, tak těch prvních pět bodů vlastně se týká jedné a té samé věci a e, mně jde především o to, abychom kolegům v Evropském e, parlamentu e, vysvětlit, že nejsme jenom těmi, kdo pořád chtějí peníze, že jsme spolehlivými partnery. To bude dobrá zpráva pro kolegy v rozpočtovém výboru, takže to bude také trochu reklama našeho vlastního výboru a musíme se především snažit vysvětlovat zemědělskou politiku Pak máme bod 16. To jsou věci, které nestojí peníze, ku příkladu e, snižování byrokratické zátěže, která e, trápí i zemědělce. E, jedna věc, na které se musíme ještě teprve dohodnout, my se asi dohodneme na tom, že nejsme jednotní, já už jsem to řekl včera, kdesi, ale jak bude vypadat zemědělská politika v budoucnu, co budeme chtít eh, dělat lépe. Já mám plno představ, kolegové mají plno představ. Já to všechno nechci dávat do této eh, zprávy, protože to bych nešlo zvládnout, ale mám tedy eh, jaksi přání na předsednictví, na Eh, koordinátory, eh, jak jsme slyšeli od kolegy Heuslera, je potřeba myslet na budoucí orientaci zemědělské politiky, jenže na to by bylo zapotřebí ještě mnohem více času. Takže mým cílem a mou prozbou na kolegy je při této zprávy eh, vlastně při této zprávě ukázat kolegům z rozpočtového výboru, že my jsme jednotní. Takže ta zásadní debata, kterou rozhodně budeme potřebovat, prosím předsednictví, aby to naplánovalo na nějakou vhodnou dobu. E, to bude opravdu velmi důležité. Já jsem s tou celkovou orientací také nespokojen, ale my se teď musíme především držet tématu této zprávy a vydat jasný signál kolegům z rozpočtového výboru, že my víme, co chceme, že jsme jednotní a musíme také zůstat realističtí. Samozřejmě můžeme říci, že chceme ten rozpočet eh, zdvojnásobit, to by znělo dobře, to bychom všichni rádi, ale realistické by to nebylo. Takže my se musíme především snažit, abychom společně něčeho dosáhli. Děkuji za slovo. Poglądy jesteśmy z panem. Děkuji vám. Eh, Sdělíme váš názor, souhlasím s vámi. Tím bych chtěla ukončit tento bod. A nyní, dámy a pánové, se bude konat další zasedání, to v pondělí ve tři hodiny, to budou mít slyšení, vyslechneme si experty. Děkuji vám ještě jednou za pozornost. Nyní bude následovat dvouminutová pauzička a potom schůze koordinátorů.